So, ladies and gentlemen, dear... Takže dámy a pánové, dámy a eh, kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. A nyní se dostáváme k bodu 14, tedy k bodu poslednímu, prezentace studií o protekcionismu a mezinárodní diplomacii. Jedná se o společnou schůzi s Výborem pro mezinárodní obchod, takže vítám i členy INTA a především pana předsedu Langeho. Tu studii si vyžádal výbor AFET a Enta v červnu minulého roku. V této oblasti ale během posledních měsíců došlo k rychlému dramatickému vývoji. Bylo mi také řečeno, že odborník musel tento text několikrát aktualizovat, tak aby do něj zahrnul nové události. Vítám naše odborníky, paní Kamala Dawa, která se specializuje na mezinárodní obchod, spolupráci, spotřebitelskou politiku a veřejné zakázky. Dostala doktorát v mezinárodním právě a v Ženevě a také v Amsterdam, na Amsterdamské právnické fakultě. A také studovala na LSE a na Univerzitě západní Anglie. Takže dám jí slovo zhruba na 15 minut a potom budeme mít čas na diskusi. Děkuji za to, že jste přišla z Amsterdamu. Děkuji vám za pozvání a eh, také jsem eh, velice ráda, že eh, jsem mohla vypracovat tuto zprávu, poněvadž mezinárodní mezinárodních je v současné době hodně velký zmatek a nekonzistence a já bych se na to chtěla podívat systematickým způsobem. Dá se říct, že ten poválečný konsenzus po roce 45 eh, bývá v poslední době spochybňován. A je třeba říci, eh, že hodně se zapomíná na to, proč vlastně Evropská unie vznikla eh, a jaký význam má obchod a jaký mírotvorný význam tento obchod má. Proto tedy eh, jsme dali dohromady ta dvě hlediska, zahraniční politika, obchodní politika a chceme tedy hovořit o tom, jak souvisí. Takže jak ta zpráva vypadá? První tady máme kapitolu o vyjednávání z Doha, eh, dále eh, chování Spojených států, pak samozřejmě třetí bod Velká Británie a Brexit, Brexit a dále, jak Evropská unie chce dále nakládat se zvláštní globalizace a pak tedy Čína a e, její e, tedy výzvy, které Čína e, představuje. Takže multilateralismus a světový obchod. VTO patří pravděpodobně k nejsilnějším obchodním organizacím světa. Eh, má také své, svůj justiční systém, možnost trestat a je založena na hodnotám. Eh, hovoří o eh, tady hovoří se tady, združuje země rozvinuté i rozvojové a ty rozvojové mají určitá privilegia, respektive ta měřitkany jsou mírnější. To vlastně začalo už kdysi Eh, někdy kolem eh, roku 2001 eh, s útokem na Ameriku a tak dále. No a to vedlo k vyjednávání v Doha. A toto je vlastně takový nějaký jeden, jeden mechanismus, který chce řešit všechny problémy v mezinárodním obchodě. Hlasuje se konsensuálně od roku 2001 se příliš tedy eh, k velkému pokroku nedospělo a mnoho eh, lidí se nyní ptá vlastně, k čemu ta VTO je. Tady vlastně jde o to, eh, že mm, VTO je zavolen takovými věcmi, jako je vysvětlování textu jednotlivých případů, hovoří se tady o justičním aktivismu, a to znepokojuje zejména Spojené státy. A pokud se týče jmenování nových eh, členů orgánů VTO, eh, tak eh, ty se snaží vetovat Spojené státy v posledních letech. Už momentálně ten řídící orgán VTO Eh, tam chybí tři lidi eh, kvůli postojům Spojených států a pokud to bude eh, pokračovat dál, pak členové mm, Světové obchodní organizace pravděpodobně budou sahat k jakýmsi obchodním, obchodním obraným opatřením a tak dále. Spojené státy de facto se jakoby stáhly z Světové obchodní organizace a jiné Eh, státy na to reagují hledáním nějakých alternativ regionálních a místních. Eh, já, teď máme třeba také G7 a tak dále. Čili bohužel eh, tato silná organizace mezinárodního obchodu je takto podkopávána. Rozvojové země mají trošku problém s mandátem VTO, ale není to tak nebezpečné jako role Spojených států. Spojené státy v posledních 50 letech vlastně staly v čele tohoto mezinárodního systému, eh, což je zvláštní, protože historicky Spojené státy eh, ujímaly spíše izolacionistické postoje. Jenomže po válce Spojené státy potřebovaly mezinárodní společenství a potřebovaly spojence. Ale po roce 1989 se zhroucením sovětského státu, tato svazu, tato potřeba eh, utichla Eh, Spojené státy jsou nyní hegemonem sami sobě, ekonomickými i vojenskými a to vede jaksi k přesvědčení na půdě Spojených států, <clears throat> že se mohou stáhnout z té mezinárodní architektury organizací. Čili to je takové to Eh, vlastně eh, jejich metoda je preemptive disruption, to znamená, že může eh, předem jakýmsi jaksi preventivním způsobem narušovat fungování jiných organizací. Mnohé země v podstatě nevědí, jakými ambicemi se řídí Spojené státy v současné době, kromě tedy America First, ale cítí se ohrožené. A jelikož Spojené státy eh, se stáhly z řady dvoustranných, z dvoustranných nebo regionálních eh, vyjednávání, nyní eh, vyjednávají bilaterálně s Mexikem, vylučují obchod s Čínou, hm, stáhly se z té typu, nejvýdelnější je to v otázce, tedy v oblasti Plichomořské, a de facto to může vést destabilizaci regionu, který má nového ambiciozního hráče, tedy Čínu. Takže Spojené státy se stahují z VTO, počínají si způsobem America First a to vede k destabilizaci světového řádu, dá se říci. Dále pohled z hlediska Velké Británie. To je další takový příklad ekonomického nacionalistu. To opět byl, byla rána globalizaci, které tedy jaksi eh, Velká Británie eh, se proti ní postavila. Je to nástup nacionalismu. Politikům se podařilo eh, svalovat vinu na globalizaci a na Evropskou unii za to, co je vlastně eh, selhání domácí politiky, eh, jako je bytová politika a řada dalších věcí. No a samozřejmě v současné době je to slabé vedení. Hlasování o Brexitu bylo tedy šokem i pro ty, kteří hlasili pro a nyní je zde několik nepřekročitelných linií pro Británii mimo EU. To je migrance, migrace a suverenita. E, tady jsou možnosti a, abych tak řekl, nemožnosti. E, pokud tedy e, pohyb pracovníků zrušíme, tedy nebudeme, nebudeme de facto, nebudeme je uvažovat, pak tady máme možnosti EFTA eh, a podobně. Čili můžeme mít eh, eh, můžeme, můžeme mít jaksi takovou zonální celní unii z EU, ale oni mají něco podobného s Tureckem a příliš to nefunguje. Čili pouze by to byla celní unie, která by se stavovala na zboží. Pak se hovoří o možnosti VTO, a to vlastně tak trošku znamená, že se znovu vynalézá kolo. E, mnoho politiků není příliš spokojeno s tím výhledem na ty tarify, které by de facto e, byly zavedeny okamžikem vystoupení. Čili pokud budeme trvat na přerušení migrace a e, pak je tady ještě otázka pravomocí z Evropského soudního dvora. Čili ve Velké Británii převládá mm, jaksi nedostatek vize toho budoucího uspořádání a bohužel je to smutné, ale je to tak, pokud se týče našeho vedení. Jak to vidí Evropská unie? Ta má problém, protože Evropská unie potřebuje globalizaci, potřebuje externí obchod. Evropská unie musí mít, potřebuje investice, budovat mezinárodní mosty a tak dále. Interně ovšem to rozčarování, jaké známe ze Spojených států a Spojeného království a dalších zemí, eh, tady taky se objevuje. Čili tady jsou různé dynamiky. Eh, odchod Velké Británie je jedna ekonomickou ztrátou, ale e, také se přeskupuje mocenské uspořádání. Evropská unie, e, tam se mění vnitřní poměry. E, odchod Velké Británie může vést ke centralizaci Evropské unie. ale přesto tedy e, Evropské unii budou chybět britské příspěvky a ta zpráva hovoří o tom tedy, jak vlastně ta dynamika uvnitř e, Evropské unie bude vypadat po odchodu Britů. Evropská unie se snaží nějakým způsobem e, zapřáhnout globalizaci a přicházet s novými vizemi toho, jak globalizace může lidem pomoci a snaží se rozvíjet eh, dvoustranné a vícestranné dohody. Ale problém je v tom, že pro mnohé obyčejné lidi globalizace nepřinesla vůbec nic. Máme zde fond pro globalizaci, ale máme také mm, skupiny obyvatelstva, kterými jsou, kteří eh, jaksi ztrácejí na globalizaci, přichází o svá místa a je třeba říci, že tento globalizační fond mnohdy se nevyužívá, využívá se málo, méně než by mohl a pro v případě Británie nebyl použit nikdy. Takže každopádně ty zdroje, které e, zde jsou k dispozici, se nevyužívají a to samozřejmě podkopává schopnost EU vyjednávat tedy eh, pro obchodní dohody. A to vidíme například té typu, ale také třeba výhrad eh, vůči CETA a podobně. A další kapitolou je Čína, která se zázračně eh, proměnila v posledních pár desetiletí. Čína vypadá, jako by byla velice proglobalizační a mm, jak si je pro globální obchod, ale na druhé straně eh, jak si tam funguje socialismus s čínskou tváří a těžko přesvědčuje zbytek světa, že jde eh, opravdu o eh, obchodující, svobodně obchodující společnost. Jsou tam etnické konflikty, nerovnost a tak dále. Čili eh, Čína se snaží investovat eh, eh, prostřednictvím té iniciativy Pás a Teska, ale často tedy čínské investice jsou nejisté, menší, mají problémy s udržitelností, s aspekty životního prostředí, problém, eh, pokud se týče lidských práv, eh, tak eh, to One Bell, One Road, tedy pásmo a stezka, pás a stezka, to vzbuzuje otázky. Mm, také se děje, že to, že země, které se do toho zapojí, nemají ty přínosy, které očekávali a to samozřejmě zbudí nespokojenost. Čínský postup také ohrožuje regionální geopolitiku a také se snaží Čína vyplnit vakuum po Spojených státech. A samozřejmě pak je tady ta politika 16 plus 1. Eh, eh, obracejí se na země, z níž některé jsou součástí Evropské unie a nabízejí investice. Eh, teď je otázka, jestli je tam nějaké, jestli jsou tam nějaké dotace ze strany evropské, ze strany čínské vlády, eh, jsou zde pochybnosti ekologické a podobně. Eh, Jestliže eh, někteří někteří východní členové EU si myslí, že bude lepší pro ně obchodovat s Čínou než v rámci EU, tak to je samozřejmě problém. Takže vidíte, jsou tady, že tady eh, máme určité problémy. Když si vzpomeneme na léta, která eh, de facto následovala bezprostředně eh, po konci studené války, že konec historie a nový model a tak dále, no tak to se nepotvrdilo. Mnozí tady mají spoustu tlaků, kterým jsou vystaveni a tak dále. Ale bohužel my také zapomínáme na to, proč obchodujeme a k čemu vede protekcionismus a obchodní války. To je otázka generační z části, ale také eh, se vládám nedaří nedaří eh, sdělovat a šířit to povědomí o tom, proč vlastně se děje obchod, eh, jak obchod pomáhá bojovat proti chudobě a také zamír a proti nesvobodě. Čili eh, bohužel velice silně je slyšet ekonomický nacionalismus v současné době. Eh, já jsem velice rád, že jsem mohla spolupracovat na té zprávě a těším se na vaše otázky. Děkuji. Eh. Děkuji vám za podrobný popis situace a nyní je na nás, abychom také vyvodili správné důsledky z této situace. Děkuji vám za tento přehled. A jako první se bude ptát pan kolega Pancery. Děkuji vám srdečně. Já mám dvě otázky k této prezentaci. První otázka. Co si myslíte? Máte, máme doči, co dočinění s tím, že vyplníme mezeru, která tady existuje? Rozumíte mi? Máte sluchátka, prosím? Vy jste řekla, že Čína vyplnila vákuum, které zanechali na e, světovém trhu USA. A tady to vypadá, jako kdyby to byla výzva směrem e, k Evropě, tak aby Evropa sehrála v této oblasti roli protagonisty. A já se tedy ptám, zdali je to technický požadavek, abychom vyplnili vákuum, které vzniklo, anebo zdali zde také potřebujeme opravdu kvalitu v oblasti mezinárodní obchodní politiky. Vy jste tady hovořila o dopadu obchodu a najednou se vystavujeme nebezpečí, že celá situace se bude opakovat. My na, tedy nám jde pouze o to, abychom zavedli kvalitní obchodní politiku. A za druhé, v tomto výboru jsme také diskutovali s novým velvyslancem v Číně a tady je jeden problém. Nejedná se zde pouze o obchodní politiku, ale také o investiční politiku Číny v Africe, protože Tady není se, ode, ne, se neodehrává pouze podpora či investice, ale dochází přímo k zabírání pozemků a potom také vzniká špatná situace na trhu práce. A mě by zajímalo, jak můžeme se vypořádat s tímto problémem, jak můžeme lépe projednat eh, tyto problémy s Čínou. A děkuji vám Eh, musíme poněkud omezit řečnickou dobu. Pan Rubik, děkuji vám srdečně za tuto studii, která je velice zajímavá. Pro nás, pro parlament jde také o to, jak vidíte roli parlamentní konference, která byla založena před několika lety. Je to Evropský parlament společně s parlamentářskou konferencí v Ženevě a nyní jsme také se odehrála konference v Buenos Aires, kde se sešlo asi 400 poslanců. Domníváte se, že eh, by pomohl demokratický rozvoj, který by vedl k lepšímu porozumění obchodních otázek. A za druhé, myslíte si, že EU finančně či personálně by mohla podpořit VTU a jak to vlastně vypadá se zaměstnaností v Evropě. Co je ohroženo, když by se Evropa stala protekcionistickou, což samozřejmě nechceme, říká pan předseda Helmut Scholz. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat za studii, která je velice zajímavá. Mám na vás otázku ne abstrahujete vlastně tady ve své studii eh, o tedy eh, celý ten hospodářský vývoj, že, by, že odhlížíte vlastně od zájmů z národního hlediska. Takže proto se chci zeptat, zdali protekcionismus, který podporuje Trump, není pouze jinou formou pokusu o získání politické síly a tím pádem, že se Trump dostane do pozice silnějšího, tak a tak, že se bude snažit vlastně podchytit e, dopady globalizace a vlastně získat svůj vlastní hospodářský e, pohled. A pak tedy se musíme ptát, co musí dělat diplomacie v oblasti zahraničního obchodu. Má e, opravdu hovořit o těchto protikladech a tím pádem ovlivňovat mezinárodní organizace, kde by byly jednotlivé zájmy opětovně vyváženy a Arne Líc. Děkuji vám za tuto studii. A vy tady zmiňujete zvláště Čínu. Před chvíli jsme hovořili s velvyslancem v Číně a vy jste také zmínila eh, strukturu 16 plus 1 a já bych se chtěl zeptat na kybernetickou bezpečnost. My jsme také zjistili, že Čína také kontroluje kybernetické vztahy a bezpečnost a co to znamená. A například německé eh, orgány, digitální orgány zjistily, že Čína hodně využívá digitální údaje a také obchodní údaje a například e, v Německu se zaměřujeme na solární a obnovitelnou energii a považujeme to také za obchodní artikl. A mě by zajímalo, e, zdali Eh, například jste se také neseznámili s tím, že například Čína se snaží získat v oblasti obnovitelných energií svůj podíl. Pan Daphnes. Děkuji vám. je tady celá řada věcí, které jste nezmínili. Vy tady nezmiňujete EU protekcionismus e, v e, oblasti zemědělství a také nezmiňujete e, roli US dolaru z hlediska měny protože tím pádem má USA kontrolu nad bankovním systémem. Vy tady hovoříte o tom, že USA hlasovalo proti TTIPu a také Evropský parlament hlasoval proti TTIPu. Tady s tím, eh, tímto se zabývalo hodně kolegů. Vy zmiňujete, že je v EU nízký růst, ale problém EU má, máme v EU vysokou regulaci a dochází tedy k nízkému růstu a o tom vlastně vůbec nehovoříte. Vy tady nehovoříte o německém obchodním přebytku a Čína má také přebyt zmatek v oblasti e, obchodní výměny s USA a také z EU a to jednoduše ve své zprávě nezmiňujete. A je to trvale udržitelné či ne? A to je také třeba Eh, říci. A také musíme tady hovořit o tom, že Čína eh, eh, krade intelektuální vlastnictví. A vy tady také hovoříte o tom, že je stejná migrace v Itálii i ve Velké Británii, ale obě dvě země na to nahlíží jiným způsobem a já si myslím, že tato studie není dobrá a nevím, proč za ní platíme. Paní Rodriguez, děkuji vám, pane předsedo. Nesouhlasím s předřečníkem a jsem jiného názoru. Mezinárodní struktury nelze vylíčit do detailu, ale domnívám se, že vaše studie je dobrá. A ještě jedna připomínka. Co mi chybělo? Mně chyběl jeden faktor. Vy jste provedla dobrou mezinárodní analýzu a co, jakou strategii by na základě analýzy měla e, provést EU, tak aby byly položeny nové základy pro nový e, obchodní řád a obchodní výměnu a e, jde také o to, aby eh, pravidla se dodržovala, protože v současné době nedodržuje pravidla ani Čína, ani USA. Ze studie vyplývá, že jste toho názoru, že neexistuje a žádná alternativa, jestliže USA opustí VTO. Chceme to? Je tomu opravdu tak? neboť USA je hegemonem a my bychom se možná měli ptát, zdali mezinárodní úrovni můžeme pracovat na alternativě a jak by měla tato alternativa vypadat. Samozřejmě USA jsou klíčovým prvkem. ale možná celá situace přímo souvisí s osobností Trumpa. A nyní také ještě 16 plus 1 ze strany Číny vůči EU. Není to pokus o rozštěpení EU? Další řečník. Mojím sousedem. E, já souhlasím se sousedem, který říkal v podstatě často, co jsem chtěl říkat já. Je to jako kdyby zpráva říkala, že eh, ten svět, který je nevděčný, nechce s Evropou obchodovat, ale přitom Evropská unie reguluje, co jde a dotuje, co jde. A vzniká tady dojem, že prostě těžko najít nějaký smysluplný způsob, jak se dohodnout s Evropskou unii. Navíc Evropská unie ideologizuje úplně všechno. Každou smlouvu, kterou uzavírá, jinými slovy od svých partnerů, chce, aby dodržovali často absurdní pravidla, jako například rovnoprávnost mužů a žen, což znamená tedy privilegování žen, podle mě. A, a privilegování osob se sexuálními problémy jako homosexuálové a podobné věci, které v normálním obchodě nemají co dělat. A Číňané přijdou a ptají se, co se dá u vás koupit, co vám můžeme prodat. A my tady v podstatě říkáme lidem, jak si mají ve své vlastní zemi řešit věci. A jsou to opravdu nesmysly a ten takzvaný volný obchod tak to podkládají ideologickými kritériemi a diktatuře Evropské unie. A nejvíce je to vidět v zemědělství, které v podstatě už je tady řešeno tak jako v Sovětském svazu a, a pro chudé země je v podstatě nemožné obchodovat. Přitom oni nemají obchodovat čím jiným. Lepší je, aby byli nadále chudí a posílali jsme jim miliony dolarů, abychom je chránili před tou chudobou a přitom tyto miliony jenom utratí jejich skorumpovaní vládci. Uh, uh, Děkuji. Také Čína má ideologické prvky ve své strategii. A nyní ještě pan Šustr. Děkuji Myslím si, že nesmíme věci zjednodušovat, ale myslím si, že tato studie je fascinující. Nečetl jsem ji celou, ale myslím si, že není správné zaměřovat se pouze na uh, Eh, diskriminaci v oblasti obchodu. A vy tady hovoříte o USA jako hegemonu, ale myslím si, že USA upadají. U Evropa byla vybudována za eh, podpory USA, ale každý hegemoniální řád je založen na tom, že také musí s tím státy souhlasit, protože z toho mají výhody, ale tuto roli již USA nehrají a snaží se nyní na jednotlivé státy tlačit. Na druhé straně Čína ještě není hegemonem, ale oni se o to velice snaží. Poslední stranický sjezd Číně jasně ukázal, že v roce 2040 chtějí být jak politicky, tak hospodářsky nejsilnější. Oni mají strategii, eh, jak toho dosáhnout, neboť hedvábná stezka Eh, eh, není věc, do které musí lidi nutit, protože si z toho slibují výhody. A my tedy máme velkou přechodovou krizi, která obsahuje hodně problémů, ale vyžaduje to od EU daleko více eh, než pouze uzavírání jednotlivých obchodních dohod. Tím nevyřešíme všechny problémy. My potřebujeme geopolitický přístup a také my musíme geopolitiku eh, provádět sami a autonomně a nesmíme se nalézat pouze ve stínu Spojených států jako po druhé světové válce. Um, Děkuji. Co se týče posledního vývoje po zasedání mezi panem Junkrem a Trumpem, si klademe otázku, jestli je to v souladu s posledním odstavcem vaší studie, podle kterého potřebujeme více mezinárodní spolupráce. V souvislosti se slabinami Evropské unie, jak to vidíte? Jak to vidíte s tou malou dohodou dvou velkých mužů? Máte sedm minut na odpověď. Děkuji mnohokrát. První otázka se týkala Číny a mocenského váku a o tom, jak Evropská unie může vytvořit udržitelnou budoucnost vycházející z kvalitního růstu spíše než růstu, který je na úkor jiných věcí. Evropská unie má pochopitelně své vlastní zájmy v oblasti udržitelnosti. Konec konců evropští občané chtějí pracovně právní a ekologické kapitoly v těchto dohodách, čili než by to byla a Evropská unie a že by poslouchala jenom kampaně Stop TTIP anebo podobně. Pokud budete investovat v Evropské unii, tak chceme zkontrolovat, odkud pocházejí vaše peníze. A to si myslím, že je jeden z návrhů. Já nemám žádná zásadní velká řešení a nemůžu vám říkat, co máte dělat, ale mám pocit, že to jsou v podstatě jenom malé součásti většího systému, který chcete dělat. A určitě to pomáhají v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo boj proti subvencím a obchodní špionáži. Takže si myslím, že se objevují užitečné návrhy. Otázka ale, jestli se dají koordinovat způsobem, tak aby lidé koherentně viděli, v čem spočívá vize Evropské unie a jak se bude dále vyvíjet. Evropská unie má problém, protože vnitřní a vnější dynamika se liší a často stojí proti sobě. Evropská unie má svůj nápad, který vycházel z konce druhé světové války je potřeba, aby členské státy se, před sebou, se mezi sebou přestali prát. Členské státy jsou určitě silnější, když se budou integrovat a budou schopny naplnit potřeby občanů, když budou společně řešit eh, globální problémy, jako třeba klimatické změny. Bez Spojených států pařížská dohoda padá, čili potřebujeme integraci, pokud chceme, aby se doma rozhodovalo na silnějším základě. Druhá otázka na stejné téma, tedy parlamentní konference a jestli je to užitečný mechanismus. Já mám za to, že Evropská unie se musí postavit za to, v co věří a co vytvořila, protože pokud tuto chvíli začne provádět zásadní změny, tak to jenom přispěje k nestabilitě. A nemáme tady žádný velký plán. Pokud se můžeme naučit z Brexitu jednu věc, tak je to to, že v podstatě jsme neměli dlouhodobý plán, pouze reakce a nyní eh, pořád ještě nevíme, kudy se bude ubírat Spojené království a má to dopad na investory i na utrácení spotřebitele. Takže určitě je potřeba vědět, kam půjdete, než řeknete, že odcházíte. Otázka byla, jestli ta zpráva je abstraktní. Já jsem obchodní právník, takže když jsem objevila, když jsem viděla první návrhy, tak jsem viděla, že nebyly dostatečně zaměřené na zahraniční politiku. Vy jste nechtěli, aby se to zabývalo proxy cenami a čínskou měnou a dalšími věcmi. Prostě já jsem dostala mandát, aby se to týkalo diplomacie a obchodu a protekcionismu. A mám-li sloučit tyto dvě věci dohromady, tak na všechno se nedostane místo. Strategie Evropské unie, no každá země je politický orgán. A jedním z dnešních velkých problémů je, že politika často nevychází z jasných ekonomických důkazů, takže se dostáváme do situace, kdy ekonomika padá, zatímco padají velká politická prohlášení. A je v tom nesoulad a občané si toho všimnou. Takže na jednu stranu je hezké mít velká prohlášení o svrchovanosti a kontrole hranic, ale nevždy to dopadne tak, jako by mělo. Měla jsem také pocit, že se zapomínalo na další věc. Když se uzavřelo urugvajské kolo, tak jsme tam měli jeden závazek, což znamená, něčeho se vzdám, něco dostanu. Vzdám se něčeho u služeb, dostanou něco zemědělci nebo naopak. A zdá se, že Trump na to zapomněl. Zapomněl na to, že se teď snaží vzdát něčeho, což bylo součástí jednoho velkého závazku. Takže poukázat jenom na určité obchodní dynamiky a říkat, no tak tady zjevně přicházíme o peníze a Evropská unie dostává, tak to neukazuje, jak v rámci urugvajského kola se to dohodlo. Prostě něco vyhrajete, něco prohrajete, nakonec vznikne koncensus. To je další věc, na kterou se zapomíná. Vyjednávání se netýkají pouze jednoho odvětví, ale řady odvětví. 16 plus 1 Čína a kybernetická bezpečnost a Afrika. Tady si myslím, že se mění situace v zahraničních investicích Číny. Já hodně pracuji na posilování kapacit v Africe i v Afganistánu. A v Afganistánu říkají, my nechceme čínské investice. A v Africe také. Prostě situace se mění. A lidé si uvědomují, že tyto investice nejsou trvale udržitelné a vědí, že Čína má daleko delší plán než krátkodobé demokracie. Prostě Čína uvažuje ve stoletém horizontu. Evropa ne, je to jiný model politiky. A vidím to tak, že pokud chceme zajistit existenci těchto standardů, s tím, že někteří kritici budou říkat, že Evropská unie tady bude diktovat svou ideologii, tak to jsou v podstatě ty tež standardy, které chrání země proti neudržitelným investicím, zhoršování životního prostředí a porušování lidských práv. Takovéto standardy potřebujeme a očekáváme to ve své jurisdikci a nechceme, aby to někdo podkopával, ať to bude Čína nebo Spojené státy. A co se Afriky týče, tak tam se určitě začíná měnit přístup k investicím z Číny. Jestli už je na to příliš pozdě, to je jiná otázka. Takže Bezpečnost mezinárodní architektury po druhé světové válce vycházela z pravidel, čili nikoli z moci prostřednictvím diplomatických jednání, ale vycházela z eh, mezinárodního systému, který stál na pravidlech. A zdá se, že teď se zase vracíme k diplomatickým jednáním na základě moci, což je na úkor občanských práv vědět, co se děje, a zároveň je to na úkor stability a dobrého podnikatelského prostředí. Takže máte pravdu, že bez Spojených států vzniká díra ve všech těchto dohodách. Megaregionálních, eh, komplexních dohodách, je prostě bez Spojených států to bude zdecimované. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že stále existuje řada důvodů pro to, aby transparentní důvod, eh, systém stojící na pravidlech, měl vyhovovat všem a že, to, že nás to ochrání před politickými rozmary dne. Trumpova postava je jednou z těch nejvíce nepředvydatelných věcí má přátelé a nepřátelé a nevíme, kdy se z jednoho stane druhý. Nevíme, podle jakého plánu hraje, jenom víme, že podkopává establishment a stabilní architekturu a myslí si, že to je v nejlepším zájmu Spojených států. Časem se ukáže, jestli ano nebo ne, ale v každém případě existuje řada důkazů pro to, že to v dlouhodobém horizontu nebude fungovat. Ano, Evropská unie musí obchodovat na základě svých podmínek. Neměli bychom tyto problémy v rámci vyjednávání v Doha, kdyby všichni měli stejný vyjednávací program. Evropská unie chce předkládat to, co chtějí její občané, a tam třeba je otázka genderu nebo LGBT a podobně. Je to v podstatě reakce na to, co občané chtějí, na nová témata, která se objevují. A v tomto smyslu musíme, posky, musíme dát, musíme ocenit Evropskou unii za to, že alespoň má vizi trvale udržitelného rozvoje. Takže já neříkám, že Evropská unie je dokonalá, jsem navíc ze země, která eh, se s nevelkým nadšením účastnila Evropské unie. Zemědělství je problém, ale jsou to zase lobby v rámci Evropské unie, lobby členských států. A nemůžeme to prostě hodit na jeden názor z jednoho místa. Je to prostě reakce na to, na to co chce společnost, která je rozčarovaná globalizací a jestli to má řešit Evropská unie, tak se musí podívat na to, jak rozdělit příjmy z obchodu, tak aby nerostly nerovnosti a musí se podívat na to, co chtějí občané. A zdá se, že občané prostě chtějí, aby tyto kapitoly o životním prostředí a pracovních právech v těchto smlouvách byly a chtějí, aby jejich politici zachránili evropský způsob života. Takže opravdu tady jde o hodně. A nemáme žádné jednoduchá řešení, jenom víme, že celá a protekcionismus dlouhodobě nefungují. Víme, že sdílení svrchovanosti je potřebné v době, kdy ekologie a migrace jsou globálním problémem. Sdílení, solidari- sdílení svrchovanosti v některých případech dokonce národy posílí. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám všem, kteří jste se účastnili přípravy této studie a přípravy tohoto zasedání. Ano, doba se mění, jak se říkalo v té písničce. Myslím, že to dneska platí. a je potřeba, aby se i politici probudili a konali. Takže ještě jednou děkuji za to, že jste spolu předsedali tomuto zasedání. Pěkný večer.